and dealing with the working machine from here, okay. because the cable was okay. so short. Uh, dear colleagues, ladies. Vážení kolegové, dámy a pánové, zahájíme zasedání. Navrhuji, abychom začali testovacím hlasováním. Máme pět návrhů k hlasování. Prosím, připravte se, ať můžeme hned začít. Tak. Teď budeme testovat hlasovací zařízení, takže uděláme si test. Zahajuji hlasování, hlasujte. Jste připraveni odjet na dovolenou? Zní otázka. Pokud ne, tak eh, řekněte ne. Uvidíme, jak to dopadne. Všichni hlasovali. Už jste hlasovali všichni? Ještě ne? Už ano? Končím hlasování. To je velká většina. Jste připraveni? Děkuji vám mnohokrát a nyní budeme hlasovat. Čeká nás hlasování o... Přátelé, prosím vás, stižte se, čeká nás velice důležité hlasování. Je to návrh zprávy Sakorafa Sofie o rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Unie na partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří Prima. Je to jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Is, uh, adopted. Je přijata tato zpráva. Děkuji mnohokrát paní Sakorafa. Další hlasování je o je také o dočasné eh, dohodě o 69F, eh, podobně jako to předchozí. Jedná se tady o bezpečnosti mm, dodávek plynu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a tento text je také přijat. Děkuji všem stínovým zpravodajům, protože to bylo velice tvrdé vyjednávání, ale podařilo se nám dosáhnout dobrého výsledku. A další bod, to je další zpráva. Paní Cabezon Ruiz hodnocení eh, implementace Horizonu 2020 a návrh devátého rámcového programu. Kompromis 2, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměvací návrh 34 pro, proti, zdrželi se. Ještě jednou zkontrolujeme to prosím, zvedejte ruce při hlasování. 34. Zahajuji hlasování elektronické. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se přijat. 45 pro, proti, zdrželi se, zamítnu 46 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme 46. Kontrolujeme elektronicky, hlasujte prosím, končím hlasování. Zamítnout kompromis 6 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijat. 63 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se přijat. Buď 7 pro, proti, zdrželi se přijat. 75 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme elektronicky pozměňovací návrh 75. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnout. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se přijat. 92 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se přijat. 131 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se přijat. 281. Ten má tři části. 281. První část pro, proti, zdrželi se, přijata. Druhá část pro, proti, zkontrolujeme druhou část pozměňovacího návrhu 281. Končím hlasování. Přijata. Hlasujeme o třetí části pro, proti, zdrželi se, přijata. 134 pro, proti, zdrželi se, přijat. 132 pro, proti, zdrželi se, přijat. Vy hlasujete dvakrát za sebe? Blahopřeji. Chováte se báječně. Oba. Děkuji mnohokrát. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme to elektronicky. Končím hlasování. Zamítnout kompromis 15a. Kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme to elektronicky, zda je to stejná většina. Končím hlasování. a je přijat. 155 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 68 pro, proti, Zkontrolujeme elektronicky 68. Není to úplně jasné. Prosím, zvedejte ruce. Nyní končím hlasování u 68. A je přijata. 154 pro, proti, zdrželi se přijat. 156 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se přijat. 178 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se přijat. 183 pro, proti. Zkontrolujeme elektronicky 183. Končím hlasování. Zamítnut. 190 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se přijat. 282 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se přijat. 256 pro, proti, zdrželi se, přijat. 257 pro, proti, zdrželi se, přijat. 258 pro, proti. Raději to zkontrolujeme. Kontrolujeme 258. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis 26 pro, Proti? Zdrželi se přijat. 274. První část. Kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se přijata. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme elektronicky druhou část. Zkontrolujeme to. Kontrolujeme druhou část. Končím hlasování. Zamítnuta. Třetí část pro, proti, zdrželi se. Přijata. 276 má dvě části. První část pro, proti, zdrželi se. Přijata. Druhá část pro, proti, zamítnuta. 284 pro, proti, zdrželi se. Přijata. Kompromis 26b. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. Kompromis 26c. Pro proti, zdrželi se, přijat. Kompromisace 6D, pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 27, pro, proti, zdrželi se, přijat. 291 pro, proti. Zkontrolujme to elektronicky. Kontrolujeme 291. Končím hlasování. Přijat. 292 pro, proti, zdrželi se přijat. 293 pro, proti, je zamítnut. 294 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 295 pro, Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme to elektronicky. Kontrolujeme 295. -ku. Končím hlasování. Je přijat. Kompromis 28. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 309. Pro proti, zdrželi se, přijat. 307 pro, proti, zdrželi se, přijat. 308 pro, proti, zdrželi se, přijat. 310 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 311 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 312 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 30 pro, proti, zdrželi se, přijat. 330 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 331 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 31 pro, proti, zdrželi se, přijat. 345 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 347 pro, proti, zkontrolujeme elektronicky 347. Končím hlasování. Zamítnout. 348 pro, Proti? Zkontrolujeme to elektronicky. Kontrolujeme 348. Končím hlasování. Zamítnut. 349 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 350 pro, proti, zdrželi se Zamítnut. Kompromis 32. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 366. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Kompromis 33. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 370 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnout. 372 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnout. Reži 8 eh, pro, proti, zdrželi se přijat. Reži 9 pro, proti, zdrželi se přijat. 4, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis B pro, proti, zdrželi se přijat. 9 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis D pro, proti, zdrželi se přijat. 15 pro, proti, zdrželi se. Zamítnout 17 pro, proti, zdrželi se. Zamítnout 16 pro, proti, zdrželi se. Zamítnout 19 pro, proti, zdrželi se. Přijat 20 pro, proti. Zkontrolujeme elektronicky 20. Končím hlasování. zamítnout Jednička pro, proti. Zkontrolujeme elektronický pozměňovací návrh číslo 1. Jedničku, končím hlasování. Přijata. Dva. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijata 3 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Konečné hlasování, a to je elektronické hlasování. Máte technickou poznámku? Ze strany zelených bych rád řekl, že toto je celkově dobrá zpráva. Chtěl bych poděkovat zpravodaji a stínový zprávy, ale bohužel nebudeme schopni podpořit tuto zprávu kvůli nešťastnému znění, e, protože, e, protože my jsme proti tomu, aby obrana byla e, financována z veřejných prostředků. To není nic technického, uvádí pan předseda. Takováto poznámka je nyní zcela mimo pravidla. Nyní budeme hlasovat jmenovitě o celém textu. To je elektronické tedy hlasování. A končím hlasování. V našem výboru došlo k schodě tedy a my blahopřejeme paní Kabeza Ruiz která je zpravodajkou. A nyní přejdeme k dalšímu hlasování. The, the result was 50. Výsledek byl 50 pro, 2 proti a 5 se zdrželo. Ono se to neukázalo. Aha, tak pomluvám se. Takže já to budu muset říkat vždycky, když to vidíte. Dobře, bylo to, bylo to neobvyklé. Tak... Eh, paní Matias si přeje promluvit, prosím. Děkuji, pane předsedo. My začneme hlasovat o stanovisku o vykazování emisí skleníkových plynů. Chtěl bych poděkovat za spolupráci všem stínovým zpravodajům. Byla to velice těsná spolupráce a myslím, že se nám podařilo dosáhnout velice slušného kompromisu. Hlásím se není o slovo proto, že zde máme článek, který se týká hlavní kompetence tohoto výboru a e, tady e, jsme měli potíže, poněvadž se nemůžeme zhodnout. Na jedné straně je tady GUE a zelení a na druhé straně tady máme a ještě tedy EPP, EFTD e a konzervativce a na druhé straně tady jsou socialisté a liberálové takže jsme chtěli hlasovat eh, dva alternativní kompromisy, nicméně eh, během eh, stínových zpravodajů, tedy zasedání, jsme se rozhodli nedat, to, nedat sem hlasování o přílohách. Takže my tady máme am, am, alternativní kompromis 6.3 a tam je to, aby se i Eh, zahrnuli přílohy. Já nejsem proto, poněvadž to já skutečně nechci, aby to bylo. Takže my budeme na jedné straně hlasovat kompromisech eh, zelených eh, komunistů, EPP, konzervativců a další, a na druhou straně to jsou ty kompromise, další kompromisy, které tady se objevily až po konci debat. Čili je jasné, jestli budeme hlasovat 6P, 6B, eh, tak nám tedy eh, ty kompromisy padnou pod stůl. No ale to je prostě eh, to je prostě demokracie. Chci, abyste věděla, že to nejsou alternativní kompromisy, ale je to hlasování o různých věcech. Pan předseda, děkuji. Děkuji vám za velmi umírněné sdělení protože eh, je mi jasné, že vy jako zpravodajka mm, s tím nejste příliš spokojena, ale je to rozhodnutí stínových zpravodajů. Čili myslím, že máte pravdu. Ten druhý kompromis eh, toho pokrývá daleko více než ten první kompromis. To je ovšem možné, je to v souladu s naším jednacím řádem, není to tady proti, ale já chápu, že Eh, vy jako zpravodajka nejste spokojená s tímto výsledkem. Nicméně bylo to rozhodnutí, které padlo v pravý čas, to znamená ještě před eh, termínem pro pozměňovací návrhy, tak to se rozhodli naši zpravodajové. Takže děkuji vám za eh, toto umírněné, umírný popis. Půjdeme tedy postupně, tak jak se náleží. Začneme hlasováním. Kompromis číslo jedna, kdo je pro, proti,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 A teď, kolegové, v případě dvou pozměňovacích návrhů k témuž budeme je hlasovat postupně. Pokud se nezhodneme na žádném z nich, pak budeme hlasovat jednotlivé pozměňovací návrhy, které měly to kompromisy pokrývat. Čili není to jednoduché. Takže e, začneme kompromis 6a pro proti, zdrželi si. E, to prosím e, prověříme elektronicky, to bude asi velmi těsné. Takže e, elektronické hlasování, kompromis 6a. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní kompromis 6b, elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Eh, schváleno. Takže 167. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 168 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 7, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 151 a 152 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 153 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis A pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis B pro, proti, zdrželi se schváleno. 45 pro, proti, zdrželi se schváleno. 46 pro, proti, zdrželi se schváleno. 48 pro, proti, zdrželi se schváleno. 49 pro, proti, zdrželi se, prověříme, 49, končím hlasování, zamítnuto. 50 pro, proti, zdrželi se, schváleno 51 pro, proti, zdrželi se, schváleno 52 pro, proti, Schváleno. 54 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 53 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 55 pro, proti, zdrželi se. 55 musíme prověřit, prosím, elektronicky. Končím hlasování. A je to schváleno. 57 pro, proti, zdrželi se. Opět prověříme 57. Končím hlasování. Zamítnuto. 58 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 59 pro, proti zdrželi se schváleno 60 pro, proti prověříme 60. Končím hlasování. Schváleno 61 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 62 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 63 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 64 pro, proti, to prověříme, 64, končí hlasování schváleno 65 pro, proti, zdrželi se schváleno 66 pro, proti, prověříme 66, končím hlasování, schváleno 4 pro, proti, nevidím. Prověříme. Čtyřka. Končím hlasování. Je schváleno. 67 pro, proti, zdrželi se, schváleno 68 pro, proti, prověříme 68. Končím hlasování. Schváleno. 69 pro. Proti. Zdrželi se. Opět prověříme. 60, 69. Končím hlasování. Schváleno. 27 pro. Proti zdrželi se schváleno, 28 pro, proti, zdrželi se schváleno. Závěrečné hlasování elektronicky, zahajuji toto hlasování. E, takže my nejdříve to odhlasujeme a potom můžete mluvit. Ano? Nebo je to technická poznámka? Ne. Ano? Já jsem chtěl říct, že samozřejmě budu hlasovat proti tomuto stanovisku. Jestliže 6b vyhrálo nad 6a, tak to znamená, že nebyla respektována některá dohodnutá řešení. A to znamená, že začínáme znovu. Ne všechny země eh, budou tedy ve stejné výchozí pozici. My bychom samozřejmě přáli zakovat eh, návrh komise a návrh pařížské dohody. Já mm, chápu, že eh, tento parlament chce hlasovat proti duchu Paříže, ale já tedy v tom případě hlasuji proti tomuto stanovisku. Dobře, kolegové, končím hlasování. 44 pro, 13 proti, a jeden se zdržel. Děkuji vám, paní zpravodajko, děkuji všem stínovým zpravodajům a také výboru za eh, debaty, které jsme absolvovali a byly to tedy eh, velmi zrušené debaty. No a teď se dostáváme eh, k návrhu stanoviska paní López Berného, ochrana proti dumpingovým dovozům a dovozu subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU. E, situace bude podobná. Je tedy důležité, kolegové, abychom si uvědomili, že opět tady máme dva kompromisní návrhy k témuž tématu a opět budeme hlasovat elektronicky poněvadž ten výsledek eh, může být velmi těsný. Takže vezmeme to postupně. Takže ještě jednou ochrana proti dumpingovým a subvencovaným dovozům. Kompromis 8 pro, proti. E, rovnou to budeme hlasovat elektronicky, tak kompromis 8. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis 9 elektronicky. Končím hlasování. Schválen. Kompromis 10 elektronicky. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis 11 elektronicky. Končím hlasování. Schváleno. 58-59 identické poslanci návrhy pro, proti, zdrželi se, schváleno. 60 pro, proti, a to prověříme 60. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis 12. Ten eh, odpadá. If compromise 10 was not adopted. Uh, sorry. Yeah. So compromise 10 was not adopted. Ah, takže kompromis 10 nebyl schválen, takže tím odpadá kompromis 12 a hlasujeme kompromis 13 elektronicky. Kompromis 13. Končím hlasování. Je to schváleno. 71 pro, proti zdrželi se zamítnuto. Kompromis 15, elektronické hlasování. Končím hlasování. Sváleno. Kompromis 14 odpadá. Část 2, 75 eh, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 16, elektronické hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 17, elektronické hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 82 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 6 pro, proti, zdrželi se prověříme, šestka, končím hlasování, zamítnuto, kompromis 18 pro, proti, opět prověříme, kompromis 18, Kompromis 18, elektronické hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 84 pro. Ano, 84 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 86 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 87 pro, kontrola, čili prověříme 86, končím hlasování, zamítnuto, 87 pro, proti, prověříme 87, končím hlasování, Zamítnuto. 89 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 8 pro, proti, tak to prověříme. Osmička. Končím hlasování. Zamítnuto. 90 pro, proti zdrželi se eh, zamítnuto, 9 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 10 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 11 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 12 pro, proti, a to prověříme. 12. Končím hlasování. Zamítnuto. 93 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 19 pro, proti. Tak to prověříme. 19. Končím hlasování zamítnout. 94 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, je to tak? A socialisté nehlasovali vůbec. Takže ještě jednou 94 eh, elektronicky. A 94 a 95, protože jsou identické, budeme hlasovat eh, dohromady elektronicky, ano? Takže 94-95 kontrolní hlasování elektronicky. Končím hlasování a je to zamítnuto. Ale prosím, zvedejte paže řádně. 96 pro, mikrofonu. A můžete si prosím přesednout. Prosím o... Můžete si, jestli můžete přesednout doprava nebo doleva. And now we go to 90... Takže 96. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto 97 pro, proti? Zdrželi se? Zamítnuto 98 pro, proti? Zdrželi se? Zamítnuto 99 pro, proti? Zdrželi se? Tak to prověříme. Končím hlasování. A je to schváleno. Stovka stovka odpadá, takže 16 no, pro, proti, zdrželi se, schváleno, kompromis 1 pro, proti, prověříme, kompromis 1, končím hlasování, zamítnut. Amendment 1 in favor. Číslo 1 pro, proti. Prověříme. Jednička. Končím hlasování. Zamítnuto. 18 pro, proti také eh, prověřme to raději elektronicky, není to zcela jasné. Čili 18, končím hlasování a je to 33 proti 22, pro, takže je to zamítnuto. 17 byla stažena. Kompromis 2 pro, proti. Prověříme. Kompromis 2. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 3 pro, proti. Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 5 pro. Proti. Elektronicky prověříme kompromis 5. Končím hlasování. Zamítnuto. Elektronické hlasování kompromis 6, zahajuji hlasování. Kompromis 6 tedy, končím hlasování. Schválen. 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 39 pro, proti, prověříme, 39, končím hlasování, schváleno, kompromis 7 pro, proti, zdrželi se schválen, 13 a 14 pro, proti, zdrželi se schváleno, 15 pro, tak pardon, 15 odpadá, protože jsme schválili 13 a 14. Nyní závěrečné hlasování. Elektronicky prosím. elektronické hlasování. Končím toto hlasování. Schváleno 30 pro, 22 proti a 5 se zdrželo. Děkuji vám, kolegové. Bylo to velice obtížné hlasování. A technická připomínka paní zpravodajky ještě. Paní zpravodajka má technickou připomínku po hlasování. Prosím. Prosím, vydržte ještě, kolegové. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, jenom eh, několik drobností. My jsme se snažili eh, o alternativu pro ochranu evropského průmyslu, bohužel jsme to nedokázali. A to znamená, že je ohroženo množství tisíce Eh, tisíce eh, pracovních míst a já musela, jsem musel hlasovat proti vlastnímu stanovisku, poněvadž nechráníme pracovní místa. Uh, dear friends, ladies and gentlemen. Kolegyně a kolegové, dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho hosta, kterého naštěstí tady ve výboru i na zasedání vidíme často. Jedná se o pana místo předsedu Evropské komise Andruse Ancipa, který je zodpovědný za jednotný digitální trh. bude pokračovat další část strukturovaného dialogu. který i nadále probíhá mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Pan místopředseda komise ANCIP byl pozván, aby nám poskytl aktuální informace o implementaci jeho části pracovního programu Evropské komise na rok 2017 a aby také pohovořil o výhledu do roku 2018. Bude se tedy jednat o pracovní program Evropské komise, konkrétně jeho část, za kterou odpovídá pan místopředseda ANSIP. Máme sedm místopředsedů, takže to je jedna sedmina tohoto programu, která se týká reálné ekonomiky. No, internet není úplně reálná ekonomika, ale reálnou ekonomikou vlivňuje. Velmi nás tedy zajímá, jak se vyvíjí digitální jednotný trh. Pane místo předsedo komise, z pohledu výboru ITRE ještě širším a hlubším projektem byla digitální unie. Dnes, pravda, se zabýváme jednotným digitálním trhem. Pane místo požádám vás, abyste zahájil tuto diskusi svým prohlášením úvodním, ke kterému vám dávám slovo. Děkuji. Táží se, jak dlouho smím vystupovat? jako obvykle 10 minut na začátku a na konci vás nebudeme omezovat. To už tady nikdo nebude. Já tady budu. Úplně do konce. Dobrá, děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. A vážení poslanci a poslankyně členové výboru ITRE. Jak víte, před dvěma lety jsme spustili strategii digitálního jednotného trhu. V květnu letošního roku probíhá přeskum této strategie v polovině období. Celkem jsme spustili 35 návrhů, z nich 21 byly návrhy legislativní. Také díky výboru ITRE tento proces pokračuje, je to běžný proces. Dospěli jsme ke koncesu u některých agent, například u 700 MHz, což je určitě velmi důležitá agenda. Když se zamyslíme nad 5G v Evropské unii, tak víme, že aniž by bylo jasné ve frekvenčním pásmu 700 MHz, tak 5G eh, nikdy v Evropě nebude spuštěno. Jedná se tedy o velmi důležitou agendu, ve které jsme byli schopni dopracovat se ke kompromisu. Teď přenositelnost digitálního obsahu. To je další pro občany důležité téma. Jedná se o určité povolení získat přístup k digitálnímu obsahu při cestě do jiného členského státu Evropské unie. Jak víme, 20 Evropanů minimálně 10 dní ročně cestují v jiných zemích Evropské unie a řada z nich chtějí mít přístup k digitálnímu obsahu, který, který si legálně koupili a i během pobytu v jiném členském státě, ale právě kvůli omezením autorských práv to zatím možné nebylo bylo učiněno rozhodnutí a bude se hlasovat v Evropském parlamentu, rozhodnutí, které má velkou podporu. A pokud to bude schváleno, lidé si budou moci nést svůj digitální obsah sebou. Paní eh, Kompla na které chci poděkovat za veškerou práci týkající se eh, roamingu ve velkoobchodních cenách. Eh, čeká nás zrušení roamingových poplatků Evropské unii. Už se o tom hovoří 20 let. U většiny roamingových poplatků už to skončilo, ale 15. června oficiálně skončí roamingové poplatky v Evropské unii. Víme, že většina poskytovatelů těchto služeb začala poskytovat již služby typu roaming za domácí ceny, nebo roamovat jako doma. Nicméně, zjistili jsme, že v některých zemích tomu tak není. My situaci sledujeme. Vidíme například, že operátoři zvyšují ceny a svalují to na naše rozhodnutí o zrušení roamingových příplatků. Neexistuje žádný základ pro to rozhodnutí o navýšení cen. Roamingové poplatky sice byly zrušeny, ale zároveň jsme se dohodli na politice spravedlivého užívání. Regulátoři si tedy na situaci budou muset dát pozor. A to ve všech případech, kdy operátoři budou ceny chtít zvyšovat. Včera jsme se také dohodli na Markusově dohodě, což je výborné pro slepé občany. Evropská unie nebyla schopna ratifikovat tuto umluvu během posledních tří let. Probíhaly diskuse mezi institucemi, kdo je zodpovědný a kdo má právo podepsat. Teď se nám podařilo najít konsensus. Pomůže to velké řadě slepých občanů. Další dobré zprávy máme u projektu Wi-Fi pro EU. U některých agend nás stále ještě čeká významná práce. Jedná se především o frekvenční pásmo, o 5G o internet věcí. Frekvenční pásmo je zcela klíčová otázka. Všichni chápou, že potřebujeme hlubokou spolupráci v eh, oblasti politiky kmitočtového spektra. Nicméně řada členských států říká, že to je v jejich vnitrostátní odpovědnosti, že eh, do toho nemá Evropská unie zasahovat. Premiéři a prezidenti podporují tento návrh, ale když se podíváme na úroveň ministrů, tak vidíme, že stále panují rozdílné názory. Na začátek máte o pět minut navíc. U spektra potřebujeme hlubší spolupráci, potřebujeme načasování a alokace spektra, potřebujeme aukce a delší licence, především pro venkov. 25 let na venkov 5G nebude stačit, takže jsme eh, navrhli těch 25 let jako úplné minimum. Teď otázka pokrytí. Když se třeba podíváme na automobily bez řidiče, tak pokud na cestě nebude signál 5G, tak co se s tím autem stane? Samořídícím autem. Potom jsme také identifikovali další oblasti, na které se soustředíme především datová ekonomika. To je určitě věc, kterou znáte. Chceme, aby bylo možné, aby data plynula volně v Evropské unii, ale zároveň také chceme postihnout, vytvořit záruky. Tak aby třeba daňová zpráva se byla schopna dostat k údajům, které jsou uloženy v jiném členském státě. Pak také řešíme problematiku platform, které jsou důležité v mezipodnikových vztazích. Příliš často totiž nejsou malé firmy spokojené. Uvádějí, že nejsou schopny vyjednávat s těmito velkými platformami. nejsou schopni obhajovat svou pozici, hrozí jim, že prostě ty eh, platformy vyloučí, je proto potřeba vytvořit eh, platformu pro urovnávání sporů. Dnes se také hovoří o falešných zprávách a o nenávistných projevech. Členské státy chtějí nenávistné projevy sami regulovat ale myslím si, že stejně budeme potřebovat harmonizovaný přístup Evropské unii, protože na jednu stranu chceme chránit svobodu slova, ale na druhou stranu je potřeba, aby se zde vyjasnila právní situace. Jak to bude vypadat s tím oznamováním například? řekněme, že třeba někdo na nějakou platformu navěsí nějaký obsah a potom ho někdo stáhne, tak jaká práva budu mít při ochraně svých právních zájmů? Je tedy potřeba se více zabývat tou zásadou, že když si něco všimneš, tak s tím musíš něco dělat. A další věc, o které budeme a se zabývat je kybernetická bezpečnost. V eh, přeskumu v polovině období jsme se rozhodli, že spustíme novou strategii kybernetické bezpečnosti. První jsme spustili v roce 2013. Ale tehdy botnety propojených elektronických zařízení neexistovaly. Dnes víme, že kybernetičtí útočníci jsou v podstatě průmyslem. A ve Spojených státech vytvořili botnety z propojených zařízení v rámci internetu věcí. A podařilo se jim získat denial of service u velkých aktérů a v podstatě jim zrušit stránky. Takže i v Evropské unii se musíme zabývat velmi vážnou otázkou kybernetické bezpečnosti. Potřebujeme si vytvořit vlastní operační kapacity a schopnosti zde v Evropské unii. Když se podíváme na poslední útoky, tak vidíme, že pokud dojde k opravdu masovému útoku, tak všichni se, všichni se budou dívat na to, co s tím udělá Evropská unie. Ale teď máme v příslušné jednotce nějakých 30 pracovníků. Jak to potom můžeme řešit nepřetržitě, pokud máme k dispozici pouze 30 pracujících? Takže digitální součást víceletého finančního rámce bude muset být brána vážně a musí se zabývat i otázkou kybernetické bezpečnosti. Ve Spojených státech jenom v tomto roce využijí peníze daňových poplatníků jak na federální, tak na státní úrovni. 19 miliard amerických dolarů půjde do kybernetické bezpečnosti. My spouštíme partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem a rádi bychom investovali 450 milionů euro peněz daňových poplatníků do tohoto partnerství veřejného a soukromého sektoru a doufáme, že získáme dalších 1,8 miliard euro. Devatenáct na rok, 1,8 miliardy na několik let, to dává smysl. Dobrá, vidím, že už nemám čas, takže budu připraven zodpovědět na vaše otázky. Děkuji. Přetáhl jste skoro 13 minut, ale na začátek je to v pořádku. Já jsem chtěl ještě dodat, že zítra, eh, pardon, včera 10 hodin jsme ukončili dialog o Wi-Fi pro Evropskou unii pro všechny občany. Byli tam přítomni vaši pracovníci, kteří jsou i zde a určitě jsme dosáhli dobrého výsledku pro občany a postali jsme také, vyslali jsme velmi dobrý signál, velmi podobně jako třeba u používání roamingu jako ve svém vlastním státě. To je, myslím, opravdu dobrý signál, že nabízíme vysokorychlostní a kvalitní internetové připojení všude v Evropské unii. A to zadarmo. si myslím, že je také důležité z našeho postoje. Takže děkuji Evropské komisi za návrh. Budeme na tom pracovat a rada také s tím nakonec souhlasila, takže to výborný výsledek. Tak teď k diskusi. A nyní dám slovo paní Del Vera za EPP. Prosím. Thank you, thank you very much. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vám mnohokrát, pane místo předsedo komise. V této poslední části teď eh, vidíme tedy, co se odehrá v poslední části eh, legislativy. Eh, již mnoho bylo učiněno v této oblasti a vypadá to, že to bylo hm, před čtyřmi lety. Vy už jste se o tom zmiňoval, že to bylo 21 legislativních aktů a celkově to bylo přes 30 eh, iniciativ. Takže to je opravdu úžasné. Cílem podle mne bylo posílit eh, jednotný digitální trh, který může umožňovat posílení té digitální transformace a posílení našeho hospodářství v Evropské unie. To je přesně to, co potřebujeme, abychom využili příležitosti této digitální revoluce. A to je opravdu úžasné, čeho všeho se podařilo eh, dosáhnout, kolik toho bylo dokončeno. Některé práce ještě pokračují, například eh, copyright, eh, některé směrnice, komunikace, Eh, konektivita. To jsou velice zásadní věci. A teď v té poslední části eh, legislativního období se musíme zaměřit na to, co je zapotřebí dokončit, abychom završili toto všechno. Neboli je tu tato nová strategie pro kybernetickou bezpečnost, o ní jste hovořil a to je naprosto zásadní věc. Poslední byla schválena v roce 2013, pokud se nepletu. A za čtyři roky se svět dramaticky změnil. To je velice důležité mít na paměti. A potom volný tok dat v Evropské unii. To je naprosto nezbytné pro nové příležitosti, které může Eh, využít eh, evropský eh, průmysl. Celá řada věcí poukazuje na to, že pokud budeme mít správnou legislativu v takovýchto věcech, jako je konektivita nebo, nebo volný tok dat, tak naše průmyslová odvětví budou stále konkurenceschopná na globální scéně, tak abychom tedy mohli využít tyto příležitosti, které zde jsou aby náš průmysl mohl být skutečně lídrem na globální úrovni. Vzhledem k tomu, že internet věcí, komunikace mezi zařízeními eh, mění naprosto paradigma eh, toho, odkud pocházejí údaje, protože samozřejmě se bude jednat ještě o e, osobní údaje procházející určitou platformou. Nicméně ty údaje budou procházet od přístroje k přístroji a to je e, revoluční. V tomto smyslu evropský průmysl má jedinečnou příležitost být skutečným lídrem e, v globální datové ekonomice. Já bych vám vás tedy ráda požádala, abyste v tomto směru přednesl eh, legislativní návrh eh, o volném toku dat. Na něj velice čekáme. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Vy jste se zmínila, eh, Pilar, o jedné věci. Kon, chystá se konec funkčního období. To je neuvěřitelné, ale je to pravda. Musíme tedy jednat tak, aby eh, do dvou let, kdy budeme mít nové volby, abychom dokázali dokončit naše aktivity týkající se digitálního jednotného trhu. Paní Kumpula Natry za SAD. Děkuji vám mnohokrát. Eh, oceňuji to, že náš eh, pan komisař se skutečně silně, intenzivně zabývá těmito tématy a Ehm, my mu chceme poblahopřát eh, k jeho eh, úspěchům a eh, přejeme si, aby naše spolupráce byla ehm, plodná. Myslím, že hlavně se musíme zaměřit na to, co neříká úplně ten název jednotlivý digitální trh, tedy digitální společnost a tak dále. Možná, že Eh, další komise ve svém funkčním době začne s nějakým jiným titulem eh, hovořit o tomto tématu. A my se musíme zabývat tedy to přechodem v Evropě k něčemu novému, k této digitalizaci celého hospodářství, eh, abychom nezastávali a využíváme prozatím Eh, zařízení, která pocházejí z Ázie, možná jednou nebudou pocházet eh, z Afriky, ale naše hospodářství eh, se musí přizpůsobit. Musíme tedy aktualizovat naše dovednosti, potřebujeme inovace a inovace by měla být snad dostupná na trhu. A to je věc, která se týká jednotného trhu, takže bychom by tam měla být, měl by být větší důraz na inovaci a kreativitu a tím by se měl zabývat i náš výbor, i komise. I e, vy, pane místo předsedo e, Ancipe. Společně s dalšími samozřejmě, protože inovace a tvůrčí činnost pro e, hospodářství jsou důležité, jsou zásadní. Co se pak týče digitálních rozdílů, mm, komise Eh, se snaží zajistit prostřednictvím návrhu, aby některé státy příliš nezaostávaly, ale zapotřebí, abychom usilovali o to všichni, aby mm, všude byly modernizovány infrastruktury, abychom se nespokojovali s něčím zastaralým, s něčím, co už to bylo před desítkami let Musíme se vždy snažit o to, abychom měli regulační eh, rámce a finanční podporu eh, ustanovené tak, aby eh, vedly ke splnění cílů, které máme stanovené. Tak to musíme hledět tedy do budoucnosti. Jak kolegyně, tak mm, Pan komisař hovořili o bezpečnosti a o souvisejících otázkách. To bude velice zajímavé a také složité téma. E, e, je zapotřebí také zaměřit na to, kolik peněz budeme schopni věnovat do této e, oblasti. Členské státy s tím samozřejmě musí něco dělat, nicméně je zapotřebí nějak začít, i když ještě všechno nemůžeme udělat. Není například všechno v moci Evropské unie. Eh, například u nás eh, se zabýváme kybernetickou bezpečností a i další členské státy spolupracují v této oblasti, třeba, že to ještě není nějak stanoveno nějakým legislativním rámcem EU, je to prostě potřeba. A musíme ale být stateční v tom, eh, odvážní, že k tomu postavíme tento rámec. Vlastnictví údajů to byla další věc, kterou se měla zabývat komise. Já vím, že to není eh, snadné téma. A je mm, to mm, složité pro eh, regulaci. Nicméně zajímavé se, se tím zabývat a důležité s ní zabývat, komu vlastně patří ty eh, údaje. Komise a kolegové už se o tom taky zmiňovali, že to jsou určité výjimky které se vztahují i k eh, národním regulatorům. Ne všichni operátoři eh, jsou totiž schopni poskytovat eh, roamování zadarmo, ale i když nebudou poskytovat zadarmo služby roamovací, kvůli ceně, tak lidé každopádně budou mít eh, náklady o 85 nižší než dnes, protože je tu 50 eurový eh, strop pro gigabit eh, který se zní, zní na 7,7 a následně toto bude se stále snižovat. To znamená, že ty výdaje se budou stále více snižovat. My jsme tedy chtěli, aby bylo těch 7,7 hned, ale jako Evropský parlament. Nicméně, i když se vám tady teď hned nepodaří získat roaming eh, zadarmo, tak eh, bude u něj zásadně snížená cena. Děkuji mnohokrát. Vy jste se eh, zmínila o velice důležitém tématu. Budeme zodpovědní za slyšení v Evropském parlamentu společně s výborem KULT pro eh, novou, nového kandidáta na komisaře pro digitální trh a společnost. A to bude pravděpodobně 20. června. Ještě to není úplně potvrzeno, ale mělo by to být tedy 20. června eh, odpoledne. A prosím vás, abyste byli všichni eh, přítomni, kolegové, abychom mohli pokládat Eh, dotazy eh, koordinátoři připravili. Eh, dotazy máme tři z výboru Kult a další dotazy, kterých může být až 25, budou připraveny za náš výbor. Pan Krasnodemský je náš další řečník. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych se rád zeptal na několik velice konkrétních věcí, pane komisaři. Já se zabývám eh, otázkou autorských práv na digitálním dotném trhu. A my víme, a všichni se shodneme obecně, ale udivilo mě, jak obtížné je najít rovnováhu mezi jednotlivými zájmy a cíly eh, v digitálním jednotném trhu. Jak eh, víte, nebo všichni víme, eh, o co se jedná, například zdaňování nebo tato duševní práva v, v sousedících státech. Ne všechny pojmy a termíny jsou jasně definované. A jednou z otázek je, což je velice závažná a obtížná eh, otázka, je otázka platform, aktivních a pasivních platform, platform. Myslí si komise, jaký má komise názor eh, na to, co je tedy aktivní platforma, co je pasivní platforma, protože to je obtížně definovatelné i v jednotlivých členských státech. Eh, pane komisaři, pracujete nějak v komisi na tomto, aby byla eh, přesněji eh, definována platforma a jiné termíny? To by nám nesmírně pomohlo při práci na tomto tématu. To je jen jeden eh, z příkladů, protože pak se jedná například o práva eh, eh, příslušná v sousedících státech a naši právníci v tom nedokážou úplně pomoct, protože si nedaří, nedaří najít řešení u těchto pojmů. Takže jaký máte názor na pasivní aktivní platformy Můžeme očekávat od komise nějaké vyjasnění definice? Děkuji. Děkuji, kolego, za dotazy a poznámky. Pan Kohlíček, za GUE. Thank you very much, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Rád bych eh, zde položil dvě jednoduché otázky. Za prvé, data a programy. Eh, například eh, předprogramované, řekněme, tabulky Excel a podobně. Jak chcete chránit tyto věci? Víte, v matematice jsou věci, které si můžete naprogramovat, některé si můžete připravit třeba v podobě Excelových tabulek a některé si budete eh, připravovat eh, sám. A já bych navázal na otázku eh, pana kolegy, kde je ta hranice mezi jednoduchým programováním, který nevyžaduje nějakou ochranu, a mezi sofistikovanými cookies a podobně? To je první otázka. A druhá otázka je pokrytí. Cestujete-li různými zeměmi, to může být Německo, Česká republika, Rakousko, eh, tak ani na dálnicích nebo na hlavních eh, železničních tazích eh, prostě nemáte signál. Mnohde. Je jedno kde, v kterém státě. Čili my debatujeme o tom, že je nutné, aby eh, každá země zajistila vysokorychlostní datový provoz i na venkově, i tam, kde není příliš eh, vysoká hustota obyvatelstva, ale prostě na hlavních dopravních tazích a dokonce v centrech evropských hlavních měst. Ten signál prostě je někdy slabý nebo vůbec žádný. Jak chcete zajistit to, že tady to pokrytí bude? Čili to jsou moje dvě otázky na vás. Děkuji. A nyní pan Blanco López. Děkuji vám. Eh, je, je tady eh, prostě řeč o různých eh, záležitostech, ale teď je otázka, zda bude navrženo něco, co by souviselo s ochranou duševního vlastnictví. Na druhé straně tady hovoříme také o platformách, a to e, ve spolupráci s výborem IMCO. A je řeč o krocích, které tady budou e, učiněny ve vztahu mezi platformami a mezi podniky. E, takže tyto nové kroky by mohly mít také legislativní charakter. Otázka tedy je, jakou zodpovědnost v, tě, v rámci těchto služeb ponesou zprostředkovatelé. Můžete nám, prosím, poskytnout nějaké informace o těchto aspektech, včetně třeba financování nějakých, řekněme, 7 až 12 projektů v této eh, záležitosti u nás v eh, Galici třeba eh, máme také rozsáhlé a říce osídlené oblasti. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat panu komisaři Kansipovi, poněvadž komise v posledních letech vyvíjí značnou aktivitu a to nás zajímá. Jak eh, jste řekl, eh, bylo v posledních měsících a letech předloženo mnoho návrhů a teď je řada na parlamentu a radě rozhodnout a členské země pak toto začnou naplňovat. Jak víme, k těm klíčům eh, našeho budoucího úspěchu patří konkurenceschopnost v digitálním světě. A mě by zajímalo, jak vy toto vnímáte. Kde nebo jak si stojí Evropa v tom digitálním světě ve srovnání se Spojenými státy nebo s Ázií. Jsme podle vás dostatečně konkurenceschopní, dostatečně rychlí, anebo máme pořád tady ten problém, že nám to jde pomalu a byrokraticky, že máme příliš mnoho administrativní práce, nejsme dostatečně rychlí v digitalizaci. A kdybyste mohl e, zvolit nebo zmínit dvě, tři e, nejdůležitější oblasti, kde bychom mohli být aktivnější a jaké by měly být ty nejdůležitější kroky. Děkuji, pan Kolumbačev. Děkuji vám, pane Bosko. Já určitě eh, budu tady eh, na tom slyšení 28. června, to budou také návrhy z mé země. Moje otázka na pana komisaře Antepa, Ansipa se týká ochrany soukromí, eh, tak jak to vypadá dnes, a nebo jak to bude debatovat v parlamentu. Jak víme, eh, GDPR eh, ta, eh, to je vlastně něco, co začne platit až v květnu 2018, ale de facto to, co komise tedy dosáhla v oblasti ochrany soukromí, tak to tedy hm, by mohlo tady e, začít platit okamžitě. A já myslím, že e, my bychom to neměli posouvat příliš, nevím, přes 6 měsíců, ale vy víte, že e, v oblasti soukromí na internetu máme obrovský počet různých problémů. Někteří kolegy hovoří o cookies, o tom, jak se chovají v prohlížeče internetu ne, nebo software tedy poskytování telekomy a podobně. Čili tady je to skutečně hodně k prodebatování. Naštěstí náš zpravodaj naše zpravodajka paní Laurestýně velmi, zkušen, velmi zkušená, ale já si myslím, že pokud bychom měli mít dostatek Eh, prostoru pro, disku, pro diskusi, možná nějakých, já nevím, tři měsíce nebo pár měsíců eh, toto odložit. Jinak pokud se týče požadavku na nové iniciativy, jako třeba eh, potřebujete-li nové prohlížeče internetu, potřebujete nový software a to, to skutečně není, nemůže trvat tři měsíce. Bylo to napsáno 25. května a má to být až 25. srpna. Čili já myslím, že by to chtělo více času a ten, ta kvalita toho softwaru by měla být adekvátní, čili tady možná těch 6 nebo 9 měsíců by to mohlo být vhodnějších. Čili to je ta otázka, která se týká eh, soukromí v elektronickém světě. Děkuji. Pokud i já k tomu mohu něco přidat jedna obecná otázka na vás, pane místo předsedo. Říká se, že 70 nebo snad až 80 inovací v současné ekonomice eh, se odehrává v digitálním sektoru. Se podíváme třeba na zdravotnictví, diagnostiku eh, nebo eh, přímo chirurgické zákroky, Můžeme tedy říci, že díky eh, těmto elektronickým systémům se daří fungovat před, přesněji a lépe. A to tež třeba platí o vnitřním trhu eh, s energií. Hovoříme o chytrých sítích nebo chytrých měřičích. Také se říká, že na inovace eh, mají největší vliv eh, startupy. A co my jako Evropská unie můžeme udělat pro to, abychom zde měli dostatečné financování, abychom zde měli investory ochotné dávat peníze startupům protože mě velice zajímá ten eh, americký trh, eh, že ne eh, ten evropský, ano, máme velké trhy v Berlíně, Londýně, Milánu, někde jinde, také ještě v Barceloně například. Ale prostě firmy, pro firmy je snem dostat se na trh americký a také získat to tam tu investory. To je samozřejmě eh, obtížné, ale eh, a pokud chceme skutečně být inovativní do budoucna, tak eh, by bylo dobré dosáhnout značného pokroku také na tom společném digitálním trhu v oblasti digitální unii, ale součástí toho by možná bylo dobré podporovat startupy nějakým způsobem. Toto je velmi obecná otázka. A poněvadž další otázky nevidím, prosil bych vás, pane předsedo, pane místo předsedo, o odpovědi. Děkuji vám eh, za eh, vaše komentáře, otázky a návrhy. Eh, začal bych trošku ze široka. Já jsem samozřejmě velmi rád, že máme nominovaného nového komisaře, novou komisařku ze strany bulharské vlády, eh, poněvadž eh, nést eh, celou tuto šíři záběru sám, to je prostě moc na jednoho, takže opravdu potřebujeme pomoc a já doufám, že Maria Gabriel projde vaším slyšením a Mm, myslím, že už, už jsme měli eh, takové slyšení. Já myslím, že ona uspěje jako digitální komisařka. Chtěl bych eh, poděkovat eh, panu Del Castillo Vera za vše, co děláte pro společný digitální trh a trh telekomunikací na, evropské, eh, na úrovni Evropské unie. Eh, mnozí teď budou eh, mít výhodu na roamingu stejných cen jako doma. To už vlastně je už realitou a de facto pro všechny začne platit až 15. června. Ale jak mnozí řekli, ne všichni poskytovatelé komunikačních služeb jsou schopni eh, toto Roam like home zajistit všem. A firmy, které, kterým to způsobilo potíže, to víme eh, třeba ve Skandi, Skandinávii, Eh, tady eh, jsou velice příznivé ceny, eh, balíčky jsou až desetinásobné oproti jiným oblastem, čili to Roam like bude muset být do určité míry omezeno. Ale není to žádná výmluva pro to, aby se mohly zvyšovat ceny těm, kteří roaming nevyužívají za jejich domácí užívání služeb. Eh, také tady byla zmínka o kybernetické bezpečnosti. Kybernetická bezpečnost pro mě je oblast velmi důležitá. A eh, já jsem to trošku zmínil už v úvodním proslovu. My usilujeme o nastavení eh, globálních eh, standardů kybernetické bezpečnosti pro eh, internet věcí, ale protože máme ty botnety a ty útoky DDoS, to jsme tedy viděli zejména ve Spojených státech u velkých poskytovatelů připojení, Čili tam eh, se věnuje této problematice bezpečnosti opravdu velká pozornost. Jestliže eh, někdo pro, produkuje eh, žárovky, které jsou velice levné a nejsou a tedy jsou zároveň připojené na internet, tak tam se bezpečnostním aspektům příliš pozornosti nevěnuje. Eh, sice eh, někde existují eh, možnosti bezpečnostního nastavení, ale často se stane, že lidé to prostě, lidi to nezajímá, nepoužívají to. Taktéž třeba tablety nebo mobilní, tele, mobilní telefony Eh, tak eh, tady eh, lidé si možná to defaultní nastavení, tovární nastavení upraví, ale u vysavače tam nikoho, nikoho nenapadne poněkud měnit i tam bezpečnostní nastavení, čímž tedy těm různým zloduchům usnadňujeme život. Čili my se snažíme dohodnout na společných eh, standardech pro kybernetickou bezpečnosti, eh, bezpečnost eh, v oblasti tedy internetu věcí. A chceme něco zavést, něco jako kybernetickou hygienu. Něco podobného, jako když si před jídlem myjeme ruce, tak aby podobně přistupovali lidé k těm zařízením, k těm připojeným zařízením, která mají a tam, tam prostě taková ta příprava hygienická neprobíhá dost často. A e, zejména e, internet věcí. Že Máte třeba e, domů, doma robotické vysavače, dejme tomu, nebo já nevím, lednička, nebo žehlička, Čili eh, ta, ta, u té ledničky to řekněme zase není tak důležité, ale jestliže chceme eh, vyrovnat eh, třeba ty špičky, nebo srovnat ty špičky, snížit ty špičky z energetické spotřeby v Evropské unii, tak to je otázka úspory nejméně 100 miliard eur ročně. Čili to skutečně v tomto smyslu eh, připojení takové té ledničky na internet má smysl. Ale eh, pokud tam necháte to defaultní nastavení bezpečnosti a nezměníte se to, tak to je nebezpečné. Čili to je to, eh, o čem já hovořím jako o kybernetické hygieně. Když hovořím o nové evropské strategii pro kybernetickou bezpečnost, tak je třeba hovořit o novém mandátu pro Anisa. Ten současný mandát je dočasný a je třeba ho obnovit. Dále eh, Centra excelence pro kybernetickou bezpečnost, respektive síť takovýchto center pro celou Evropu. To je něco, co také budeme potřebovat. Musíme eh, konkurovat produktům kybernetické bezpečnosti například z Ameriky. No a dnes eh, to tady zvládáme s odřenýma ušima, čili do té kybernetické bezpečnosti budeme muset investovat daleko více. Co se týče provozních schopností, o tom jsem něco řekl, ale třeba Eh, některé větší členské země v podstatě eh, nechtějí, aby se toto řešilo na evropské úrovni, poněvadž eh, si to chtějí řešit sami. Ale u těch menších členských zemí tam určité ty operační schopnosti na úrovni Evropské unie jsou žádané. Jsou také věci, které je třeba projednat, ale podle mě tyto operační schopnosti pro Evropskou unii, tedy aby si mohla poradit s kybernetickými hrozbami, tak to bude něco, co je nutné. Dále volný pohyb dat. Loni v září jsme na debatě Eh, pro telekomunikace, ve skupině pro telekomunikace, eh, tam se hovořilo o nutnosti okamžitých akcí, včetně tady právních kroků. Eh, byla tam široká podpora, někteří měli sice určité drobné výhrady, ale nyní tedy ten svobodný pohyb dat podporují všichni, kromě jedné členské země. My jsme tedy rozšířili náš přístup k volnému pohybu dát tím, tím, že eh, nebudeme chtít vysloveně odříznout, eh, odříznout přístup k datům z jiné členské země, čili to by bylo proti principu svobodného pohybu dat. Jak víme, ten trend v Evropské unii v současné době je spíše špatný. Máme 56 různých zákonů, eh, třeba eh, v 21 členských zemích a eh, týká se to nucené lokalizace. A ten trend pokračuje všude ve světě. pro velké hráče ti tam nemají problém s tím, aby si eh, poradili s 28 členskými zeměmi, s takto fragmentovaným trhem. Prostě není problém, měli 28 eh, datových center prostě v každé členské zemi. No ale co malé podniky a co startupy? Ty si toto nemohou dovolit. Čili pokud budeme pokračovat v tom trendu eh, nucené lokalizace dat, eh, tak prostě eh, to je signál, zůstaňte doma, anebo jestli chcete opravdu velký společný trh, tak Spojené státy. No a to bychom nechtěli. V září doufám, předložíme návrh legislativy k volnému pohybu dat a následně se budeme zabývat dalšími věcmi, které teď vznikají, jako je vlastnictví dat, přístup k datům, různé povinnosti s tím spojené. A musím říct, že komise není úplně připravena v této chvíli překládat řešení pro například eh, vlastnictví dat. Na to potřebujeme více času. A já souhlasím s těmi, kdo tvrdí, že jde o velmi důležitý princip eh, také pro evropský průmysl. Třeba zrovna včera jsme měli eh, setkání Rady pro konkurenceschopnost a tam nezazněl jediný hlas proti, a většina byla pro tuto iniciativu. A co se týče vlastnictví dat, tak víme, že tyto zásady jsou v Evropské unii jiné. U některých firm vlastnictví údajů není nějak zásadní, chtějí hlavně přístup například Scania. Ti mají propojených 230 tisíc nákladních vozů po celém světě a říkají, že nechtějí vlastnit ta data, že je pouze chtějí používat a mít k ním přístup. Siemens má podobný přístup. Zase chtějí používat ty údaje a mít k ním přístup. Ale v tomto je třeba chce. A já neříkám, že jedno to řešení je správné a druhé ne. V každém případě ale potřeba to nějak harmonizovat a musíme na těchto tématech pracovat. Teď co se týče autorských práv. to se ani tak netýká vašeho výboru, ale souhlasím s těmi, kteří říkají, že je těžké najít rovnováhu mezi různými zájmy. My jsme ve svém návrhu chtěli dosáhnout takovéto vyváženosti. Ale souhlasím s tím, že vždy někdo bude nespokojený. Záměrem tohoto návrhu o autorských právech bylo rozšířit zásadu země původu a zavést povinnou kolektivní zprávu autorských práv. Naším cílem je zdvojnásobit obsah, který bude pro evropské občany přístupný přes hranice. Administrativní náklady na vypořádání práv jsou v tuto chvíli vysoké, příliš vysoké. A představují skutečnou překážku pro ty, kteří třeba chtějí ukazovat takovéto televizní pořady nebo seriály. Nechtějí nést tyto administrativní náklady. A navíc je to i problém pro tvůrce, kteří nebudou řádně odměněni, bude-li příliš těžké určit eh, vlastníka těchto práv. A lidé se budou utíkat k pololegálním či dokonce nelegálním metodám získání přístupu k digitálnímu obsahu. 68% lidí, kteří se dívají na filmy v Evropě, říkají, že si je zadarmo stahují. To je problém pro tvůrce. Asi tak ne pro ty, kteří si to zadarmo stáhnou, ale tvůrci nebudou spravedlivě odměněni. A proto musíme poskytnout lepší přeshraniční přístup k digitálnímu obsahu. A ten přístup, který tím nemyslím přístup zadarmo. mimo komerční díla. díla, která nejsou komerčně dostupná. Tady je zase otázka, jak dát přístup lidem k takovýmto knihám anebo filmům. Prostě museli jsme najít nějaké řešení. Takže tam máme výjimky pro vzdělávací účely například. Pokud třeba nějaký profesor chce učit v jiné zemi, tak často měl problém s autorskými právy, protože třeba během prezentace používal materiál, na který se vztahují autorská práva. A pokud by používal uh, nelegálně takovýto obsah v jiné zemi, tak by z toho byl velký skandál. Takže tak to chceme i ulehčit život vysokoškolským pedagogům což ovšem pochopitelně není jediný důvod, proč jsme eh, přijali takovouto výjimku pro vzdělávání. Vytěžování textu a dat. Náš návrh byl pokrokovější a liberálnější než eh, stávající pravidla ve Spojeném království. Tato pravidla ve Spojeném království jsou velmi jasná a nejliberálnější v Evropské unii. A teď jsem překvapen, že Evropský parlament navrhuje ještě větší liberalizaci těchto pravidel. Ústí se o zpravodaje. Což vlastně zničí stávající obchodní modely, které v některých oblastech fungují dobře. Je tedy potřeba přistupovat eh, opatrně k těmto modelům a neničit je ani v oblasti autorského práva. A potom hodnotová propast, to je další důležitá věc. Víme, že existují určité platformy, které fungují na základě předplatného, mají přes 140 takovýchto předplatitelů a tito předplatitelé platí 2 miliardy euro hudebníkům. A zároveň existují jiné platformy, které fungují na základě reklamy. a ty mají miliardu pohledu nebo návštěv za rok, ale platí 643 milionů euro hudebníkům pouze. 142 a 2 miliardy a 1 miliarda a 0,6 miliard. A samozřejmě, že hudebníci nejsou spokojeni, říkají, že prostě tam je velký rozdíl v tom ohodnocení, že někdo používá jejich obsah, než by je za to spravedlivě odměnilo. A my jsme tento problém vyřešili. Uvidíme, jak budou probíhat vyjednávání v Evropském parlamentu. jsem přesvědčen, že budeme muset poskytnout zákonný přístup občanům k jejich zákonně zakoupenému obsahu i v zahraničí a zároveň je potřeba zajistit spravedlivé odměňování autorům. Nechci vypichovat jeden nejdůležitější cíl. Nechci říkat, že je důležitější přístup než eh, spravedlivá odměna autorům. Práva vydavatelů, související práva, to je určitě, to je určitě aktuální téma. Já jsem se nestavěl za toto řešení, ale na druhou stranu Nahrávací studia dostali příbuzná práva v 60. letech minulého století, zatímco eh, vydavatelé tištěného obsahu ho nedostali. No, jak je vlastně rozdíl mezi nahrávacími společnostmi a vydavateli? Jako jejich role je víceméně stejná. Jeden organizuje eh, techniky, hudebníky a studio a druhý organizuje třeba novináře nebo autory, redaktory, fotografy a sazbu. Vydavatele tiskovin říkali, že byli pouze, zpravo, pouze zprostředkovateli a nechtěli příbuzná práva. A já si myslím, že teď na ně už mají nárok. Uh, Čas letí jako vždy, když vystupuji platforms, uh, there was a question. Co se týče platform. My jsme na samém začátku říkali, že tato komise nebude horizontálně přistupovat k platformám. Bylo by totiž příliš jednoduché eh, zničit inovaci tím, že budeme příliš regulovat platformy. Platform máme velkou řadu a rozhodli jsme se, že k ním budeme přistupovat individuálně. Například zastropování hodnoty. To je určitě věc, kterou se budeme zabývat. Nebo ta zásada, když si všimneš, musí s tím něco dělat. Nebo sdílená ekonomika. To jsou určitě věci, do kterých chceme vstupovat. Když není signál na dálnici, vím, že je to problém a nelíbí se mi to třeba v Laponsku je jedno, jestli to je na finské nebo švédské části. Máme skvělý signál 4G, ale přitom uh, hustota osídlení je jedna osoba, nebo méně než jedna osoba na, met, na kilometr čtvereční v západoevropských zemích. Konec konců, když jedete z Bruselu do Štrasburku, tak tam máte desítky kilometrů bez signálu. nemáte přístup k internetu a nemůžete ani zatelefonovat. Jak je to možné? Když v Lapsku, kde máte úzké silničky a hodiny a hodiny nevidíte jiné auta, ale máte tam 4G, tady čtyřproudová dálnice zacpaná a nemáte tam žádný signál. Dneska to možná zvládneme bez signálu, ale co zítra, až budeme mít auta, která se, ří, která se řídí sama? No tak potom budeme potřebovat hlubší spolupráci v oblasti spektrální politiky. 25 minut stačilo, ne? Ještě ke startupům. Mám pocit, že už jsem říkal, že hlavní problém je fragmentace trhu Evropské unie. A když vytváříme digitální jednotný trh, tak napomůžeme také startupům. Protože pokud tento trh bude tak fragmentovaný jako dosud, tak eh, expandovat v Evropské unii bude téměř nemožné, nebo výrazně těžší než ve Spojených státech. Musíme vytvořit v Evropské unii digitální jednotný trh. Rádi bychom pomohli startupům, chceme vytvářet huby pro ně a sítě sítí. Finance a rizikový kapitál pochopitelně má také rád vyšší, větší trhy. Dobrá, děkuji mnohokrát a pane místo předsedo komise za velmi dobrou, širokou a hlubokou diskusi k řadě témat a doufám, že budeme mít eh, brzy možnost se znovu setkat. Chcete ještě něco? Aha, vy jste se ptali na e-privacy a potom někdo ještě taky tak prosím, můžete zodpovědět. Eh, Je už to rekord v tomto výboru, v podstatě půlhodinové odpovědi na otázku. No dobrá. Ale říkal jste, že mi nedáte omezený čas. No dobrá, no ale možná, že trpělivost našich poslanců není, nevím, ne, neomezená. Dobrá, tak poslední připomínka k tomu nařízení o soukromí v eh, internetovém prostoru. A ta otázka byla, proč je to ve stejný den jako nařízení o ochraně osobních údajů. No to bude záviset také na tom, jak budou probíhat jednání v Evropském parlamentu a jak budou probíhat trialogy. Potom uvidíme, ke kterému datu bude plně implementováno toto nařízení o elektronickém soukromí. Naším cílem bylo vyhnout se různým výkladům v různých členských státech. A proto jsme chtěli, aby to bylo plně uplatnitelné ve stejný den, tyto dva texty. Nařízení o elektronickém soukromí podle mého názoru určitě Evropská unie potřebuje. Dneska máme směrnici, ale když se podíváme na to, jak je implementována, tak vidíme, že se to v 28 členských státech velmi liší. Podle této směrnice je zaručena důvěrnost komunikace telekomunikační, ale ne v rámci OTT a je potřeba srovnat podmínky. A říkali jsme, že důvěrnost komunikace musí být zaručena i v případě toho, tom, že se bude komunikovat přes nějaký prostředek, který zatím neexistuje. Je tedy potřeba vytvořit stejné podmínky pro telekomunikační poskytovatele OTT. Telekomunikační firmy mohou zpracovávat údaje třeba za účelem, pouze za účelem zlepšování vlastních služeb a nemůžou tyto údaje prodávat například a, eh, eh, za účelem reklamy, jak to dělají OTT. A my jsme řekli, že základní zásadou bude souhlas dané osoby. A pokud dá osoba souhlas telekomunikační firmě, tak může zpracovávat a následně prodávat tyto údaje nebo třeba prodávat reklamu. Vím, že třeba vydavatele tiskovin se budou bát toho, jak budou nastavené možnosti v prohlížeči. Ano, cookies, to je možné, ale prostě 90% lidí říká, že nechce pořád, nechce pořád eh, odklepávat ta, kolečka, ta okýnka, protože stejně nečte to, co se v nich píše. Někteří lidé chtějí, aby byly automaticky nastavená, eh, nastavené ochrany eh, soukromí na vysokou úroveň. Komise chce něco uprostřed cesty. Určitá volba tam bude u nastavení prohlížečů. Lidé tuto volbu učiní a pak ji třeba můžou změnit později. Pokud třeba vydavatele tiskovým budou mít dobrý nápad, jak tento návrh ještě zlepšit, tak eh, komise bude připravena si to vyslechnout. Děkuji vám za vaši trpělivost, my děkujeme vám, děkuji také za dobrou spolupráci mezi komisí a výborem ITRE a budu se těšit na další Moc se omlouvám, že jsem vás na konci eh, nutil spěchat. Byla to možná moje chyba, ale v každém případě to byla dobrá diskuse. Já vám za ní děkuji. Pro některé členy výboru bylo velice důležité, že jste zodpověděl na všechny otázky. Takže ještě jednou děkuji mnohokrát, pane místopředsedo komise. Uh, dear friends, uh, Vážení přátelé, příště se sejdeme 20. 1. a 2. června. Připravte se na to. Čekají nás také velice důležité témata 21. a 22. června. Děkuji vám za pozornost a slyšení dnes eh, ve 13.30 v průběhu oběda v půl druhé Budeme hubení, nebudeme mít oběd, ale místo něj budeme mít slyšení.